Hlasování bylo zamítnuto. A nyní už přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je společná rozprava k absolutoriu za rok 2013. To je ta druhá zpráva Černecky o udělení absolutoria. A máme eh, druhou zprávu Černeckého, jak eh, k Evropskému inovačnímu technologickému institutu, tak k společnému podniku Artemis, společnému podniku ENIAC a souhrný rozpočet Evropské unie, Evropská rada a rada. A nyní má slovo pan Černecký na úvod. Prosím, pane Černecký. Bardzo dziękuję, panie Velice vám děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení zhromáždění, Jedná se o zcela zásadní věc a je mi trochu líto, že se vše odehrává tak pozdě večer to je doba, kdy si všichni rádi zhlednou film, například je to i detektivka o tom, jak někdo vyraboval bank, oloupil bank a zde rovněž hovoříme o velkých peněžních částkách a rovněž hovoříme o tom, že si je nesmíme nechat ukrást. Jde nám o unijní investice, ale rádi bychom, aby byly akceptovány a aby evropský daňový poplatník měl pocit, že je odevzdává EU s důvěrou. Hovoříme tedy nejdříve o Evropském technologickém institutu, ten má své sídlo v Budapešti a tam musím podotknout, že tam už byly zavedeny kontroly ex post všech transakcí, které se týkají e, dotací a rovněž i kvalita e, kontrolních certifikátů ve spojení s e, kontrolami byla po příslušném poučení zavedena. Tento institut rovněž v současné době uplatňuje podrobnější a konzistentnější metodiku certifikátu a i metodologie rozdělování veřejných zakázek je lepší. Jsme tedy svědku, eh, svědky jednoznačného pokroku týkající se jak legality transakcí, tak právní jistoty, zejména ve vztahu k eh, jakýmkoliv dotacím a to musíme jasně konstatovat. Nicméně nej, smíme zapomenout, že už po druhé po sobě soudní dvůr eh, vydal pouze ehm, kvalifikované, tedy eh, schválení s námítkami. A 80% dotací bylo eh, spochybněno, protože auditoři byli Eh, nebo působili z pověření eh, beneficientů, eh, kteří z těchto dotací těžili. Takže to je chyba, která musí být napravená. Je třeba se dále dívat pod lupou na institut EIT, protože už dva takovéto posudky za sebou, jasně svědčí o tom, že není vše v pořádku. Nyní se musíme soustředit na monitoringu toho, se institut dokáže z těchto změn poučit a přidržet se jich. Nyní Artemis a ENIAC. Tam podle mého názoru není potřeba se jimi dále zabývat a ani já se jim věnovat nehodlám. Eh, oni se eh, spojili eh, v nový institut Excel a uvidíme, jak to tam bude vypadat. Evropská rada. Tam už jsem upozorňoval mnohokrát ve svých dřívějších zprávách a rovněž i ve svých vystoupeních, rada, co by unijní instituce, musí být demokraticky odpovědná a musí být vůči evropským občanům zodpovědná tou měrou, jakou těží z unijních prostředků. A tady stále ještě, a to chci potrhnout, není změny v tom, že tam je celá řada nevyřešených situací. Rada se chová předvídatelně, ironicky řečeno v tom smyslu, že nikdy nedodává ani vysvětlení, ani dokumenty, o něž zažádáme e, v stanovené lhůtě. E, proto zde Evropský parlament e, nechce udělit absolutorium a ono to je taková, takový neustálý zápas mezi Evropským parlamentem a radou. Je třeba už tím tímto skoncovat, ale my čekáme, jak se rada dále zachová. Pan komisař Stylianidis. Eh, pane předsedo, pane zpravodaji, já tady hovořím jménem eh, kolegyně Georgievy. Komise bere na vědomí eh, návrhy výboru pro rozpočtovou kontrolu ve věci otázek eh, absolutoria u těchto oblastí eh, pro společný podnik Artemis, pro společný podnik ENIAC u nanotechnologií pro Evropský inovační a technologický institut EIT a že se odmítá absolutorium pro eh, radu za období roku 2013. Komise je ráda, že konstatuje, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského eh, parlamentu tady poskouma, proskoumal situaci rozpočtu společného podniku Artemis a že navrhuje poskytnout absolutorium za rok 2013. Artemis jasně prokázal, že použitý model eh, financování od členských států i od EU eh, dobře přináší výsledky eh, pro například čipy, které mají nízkou spotřebu elektřiny a další techniky. Eh, to je velmi důležité pro evropský průmysl. Dává to konkurenceschopnou výhodu a možnost dalšího růstu, jak je také jasně prokázáno velkými investicemi v této oblasti. Je tedy eh, velice jasný pákový efekt. Každé euro z veřejného eh, rozpočtu přináší investici nejméně 3 eur ze strany průmyslu do těchto iniciativ. A společný podnik Artemis je tedy výjimečnou příležitostí eh, pro průmysl členské státy a EU, aby společně e, postupovali v rámci EU. To vytváří kritickou masu pro elektronické komponenty a systémy a je to zásadně důležité pro digitální budoucnost Evropy. Iniciativy financují přes tři tisíce e, nejlepších výzkumníků a inženýrů v Evropě. To umožní vytvářet alespoň 80 tisíc pracovních míst ročně v Evropě v horizontu eh, do roku 2020. A také to umožňuje eh, vytvářet eh, pozici vůdce pro Evropu v oblasti elektronických komponentů Eh, také se eh, našlo řešení pro následné audity pro využité peníze. A od komise se žádá, aby vypracovala hodnocení eh, společného podniku Artemis v, a navrhuje se udělení absolutoria za rok 2014. Komise chce respektovat eh, také eh, nařízení Excel a bude do toho zahrnovat také posouzení až do 17. června 2017, kdy u stejného projektu eh, bude možné eh, snížit velké administrativní břemeno pro zúčastněné strany. A já bych konečně chtěl ještě zdůraznit, že komise eh, poskytne také poradenství a plnou podporu Excelu a bude i nadále vyvíjet úsilí pro to, aby se řešily problémy evropských partnerů. Evropský inovační a technologický institut dosáhl velkého zlepšení v oblasti v oblastích, eh, které byly zmíněny v parlamentním rozhodnutí z Dubna. A EIT zlepšil svou auditorskou metodologii tak jak to bylo také stanoveno v metodologii pro udělování veřejných zakázek. chybovost tady dosahuje pouze 0,9 EIT eh, také zlepšil své opatření pro lepší monitorování situace. A konečně Můžeme říci, že EIT pověřil pana Govidu, který byl eh, který byl jmenován výhercem v soutěži podnikatelů eh, v příslušné oblasti. Dále pokud jde o absolutorium rady, tady nebylo nalezeno řešení eh, v rozpočtové oblastce ve sporu, který nyní trvá již 6 let. Komise se domnívá, že instituce by měly spolupracovat, aby dosáhly hladšího provádění celého tohoto procesu. Věříme, že bude nalezeno řešení eh, ve sporu obou těchto institucí. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď pan Marinescu na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Společné Eh, podniky jsou velmi důležité pro oblast vědy a výzkumu. Bylo na ně vyčleněno mnoho prostředků, které je potřeba správným způsobem spravovat. Společné podniky eh, dostaly v minulých letech absolutorium podmíněně, což mělo vést ke zlepšení eh, řízení prostředků my tedy budeme hlasovat pro udělení absolutoria, ale budeme velmi pečlivě sledovat další vývoj. Měli bychom trvat na transparentnosti a budeme požadovat jasné výsledky. Byli bychom také velmi rádi, kdyby nám komise, komise poskytla předběžnou zprávu o svých kontrolách a chtěl komise, aby potvrdila, že tak skutečně učiní, už na tom pracuje nějakou dobu a my musíme skutečně vědět, jestli ten systém dobře funguje. Musíme mít předběžnou zprávu o využívání evropských prostředků. Co se týče absolutaria pro radu, tady si myslím, že bychom měli usilovat o nějaký konkrétní výsledek, protože odmítnutí udělit absolutoria po velmi dlouhou dobu vlastně k ničemu nevedlo, ale my jsme také zodpovědní vůči našim občanům, protože jinak by se vlastně dalo říci, že eh, celý tento proces udělování absolutoria není pán vážně. Un minut. Pan Von na jednu minutu. Okay. Uh, uh, thank you, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl hovořit o udělení absolutoria institutu EIT, protože já jsem zpravodajem pro agentury. Chtěl poděkovat panu zpravodaj za spolupráci u všech těch zpráv o udělování absolutoria. My jsme původně EIT neudělali absolutorium z několika důvodů, hlavně to byla 3%, 3% chybovost u grantů pro znalostní komunity. A tam byly nejasné procesy pořizování Ehm, nebo eh, zadávání zakázek a také tam eh, byly problémy ohledně personálu. Teď ale vyplývá z jejich zpráv, že EIT udělalo velký pokrok. Já jsem také nedávno navštívil sídlo EIT a byl jsem sám svědkem toho pokroku, ke kterému tady došlo. Jak například komisař říkal, chybovost poklesla na 0,9%. Stejně tak byl zaveden nový systém zadávání zakázek a stejně tak mají i nový systém hodnocení pracovníků, což by mělo vést ke snížení toho obratu a nabírání nových zaměstnanců a proto bych eh, eh, hlasoval proto, abychom udělili absolutorium EIT, ale i tak eh, bychom se měli počkat na zprávu Četního dvora za rok 2014, kde by měl být ten pokrok známý. Pan Ali, na, minutu, na jednu minutu. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane Čanecký, vážení kolegové. V Dubnu jsme odložili rozhodnutí o absolutorii pro EIT na finanční rok 2013. Nicméně poté, co jsme na konci června obdrželi novou zprávu od EIT s e, novými informacemi, můžeme z toho vyvodit následující závěry, a to v několika různých oblastech. E, co se týče legality a e, grantových transakcí, tam se kvalita opravdu zlepšila a certifikáty už souhlasí. Nová metodologie dále zlepšila um, ověřování ex ante a ex post. Vnitřní postupy nyní plně ladí s pravidly, jsou v souladu a navíc eh, konzultace a vnitřní schopnost auditu a nezávislý audit už byly implementovány. Rovněž eh, pozitivní změny pozorujeme eh, v oblasti managementu a finančního managementu. Významně byla zlepšena absorpce a rovněž bylo konáno v oblasti fluktuace zaměstnanců, eh, která se snížila. Eh, co se týče auditu, tam rovněž jsme svědky pozitivních změn, zejména zavádění akčního plánu tedy do konce roku 2015 eh, čekáme, že vše bude dokončeno a vypadá to tak, že vznikne zvláštní zpráva Evropského účetního dvora, která e, nám vypoví o schopnosti EIT e, přispívat k Unii dále. A já e, si myslím, že je to velice důležitý institut pro různé znalostní oblasti a my tedy podporujeme ředitele a poskytujeme mu absolutorium v, za rok 2013 za tento finanční rok. Děkuji. Děkuji, pan Šoltes, na minutu a půl. Chvále za besedo. Sám se bom dotočil na... Děkuji, pane předsedo. Já se soustředím na otázku absolutoria radě. Šest měsíců Eh, od doby, kdy parlament odložil absolutorium radě, eh, opět diskutujeme o tom, zda rada konečně sdělí informace o svém finančním řízení. Procedura absolutoria je povinná pro všechny evropské instituce a rada z toho nemá výjimku eh, je třeba přeskoumat rozpočet rady stejně jako rozpočet jakékoliv další evropské instituce. Pro Evropský parlament je třeba eh, mít eh, jasný vhled do těchto záležitostí a to, tak tomu není již řadu let. My tedy nemůžeme splnit eh, svou povinnost a nemáme také zástupce rady, když o tomto diskutujeme. Eh, občané musí mít jistotu, že jsou zaručeny, eh, zaručena pravidla eh, při využívání těchto prostředků, aby zde byla důvěra ze strany evropských občanů. Já jsem pevně přesvědčen, že když budeme naléhat na radu, nebude to již dostačující, nebude to dost. A proto zelení vnesli pozměňovací návrh, který poprvé Eh, ukládá finanční výhradu pro radu. Eh, takže nemůžeme poskytnout eh, absolutorium v radě za rok 2013 a musíme sankcionovat takovéto chování také v roce 2016. Pan Arnold na minuty. Já chci poděkovat za odvahu tím, že navrhuje, že bychom měli odmítnout absolutorium radě. Ono je to vzácné být svědkem v této sněmovně kritiky unijních institucí. Opravdu tam komunikace selhala, rada jednoduše na otázky nereaguje. Jak na závazky, eh, tak na stavební projekty, na modernizaci administrativních postupů. Tedy já bych rád řekl, že chci zpravodaj je pochválit. Ale v této situaci to není nic až tak zvláštního, že ano, protože ani za rok 2009, 10, 11, 12 nebylo absolutorium uděleno. Tedy stále ještě, dokonce i v roce 2013, nemáme odpověď na své otázky. Na co tedy čekáme? My čekáme do nekonečna. Kdo má věřit v Evropskou unii a v její instituce? Pokud v ně věříte, tak je to opravdu trapné, že je možné parlament takto ignorovat. Ale pokud v ně nevěříte, tak vidíte, že vše probíhá jako obvykle. Pan Zdechovský na minutu a půl

v tuhle chvíli řešíme daleko větší a to s radou. rada opakovaně nezískala eh, od evropského parlamentu a zde myslím že je úkol komise aby se snažila celou problematickou záležitost co nejdříve vyřešit. děkuji. Balčitis, eh, minut. Pan Balčitis minutu. pane předsedo. Došlo k zásadnímu pokroku při provádění akčního plánu a napravování nedostatků, na které upozorňoval Evropský účetní dvůr. Došlo k zavedení systému kvality a také ke zlepšení systému výměny informací. Došlo k výměně osvědčené praxe, byla to přijata politika, jak zabránit konfliktům zájmu. a byla podniknuta celá řada dalších kroků. Na nová, nově vytvořená společnost Excel tedy bude muset e, začít provádět všechny tyto pravidla a musíme si počkat, než o tom bude mít další informace. Sekunde. Děkuji, pan Dojč, na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, odmítnutí udělit absolutorium radě eh, rozhodně není žádnou novinkou. Už dlouhá léta ignoruje rada přání a otázky Evropského parlamentu. Je to už po páté, kdy parlament odmítá udělit absolutorium. Rada tady také nikdy není přítomna když se vede rozprava o eh, jejím rozpočtu. Eh, rada také neodpovídá na otázky parlamentu, nedává k dispozici dokumenty, které požadujeme a odmítá se jakýmkoliv způsobem podílet na provádění celého tohoto postupu. Nemáme ani žádné vysvětlení, žádné informace o politice nemovitosti rady, o prováděných změnách. Nemůžeme se seznámit ani s plány finančního managementu a nemůžeme tedy ani učinit žádné informované rozhodnutí o tom, jaký je finanční management v radě. Ukazuje se tedy, že rada nemá žádný respekt těmto postupům, které se přitom vztahují na všechny instituce Evropské unie. A my tedy podporujeme návrh eh, pana zpravodaje neudělit absolutorium. No jest ten Sala. Pan Sarvama není v sále, tedy paní Gresle na minutu. Pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, absolutorium to je úkol, který má parlament zapsaný ve smlouvách. Dnes je to vlastně e, takový hvězdný úkol. E, tady můžeme prokázat, že odpovíme na očekávání veřejnosti a proskoumáme, jak do hospodaří. Důležité ale by bylo, aby nám komise dala více pravomocí do ruko. Potřebujeme monitoring a dozor a já jsem zaražena z toho, jak i malý rozpočet může přinášet tak dlouhou řadu problémů a proto se domnívám, že právě ty malé rozpočty musí být transparentnější ve srovnání s tím, jak s nimi musíme pracovat. A nyní rada. To je opravdový skandál, že rada vůbec nebere vážně vlastní povinnosti eh, nechat si schválit vlastní rozpočet a vlastní povinnosti. Ona eh, vůbec nemá Eh, chuť se zabývat eh, názory jiných institucí. Jsou to sice oficiálně pouze doporučení, ale my eh, si potřebujeme udělat obecný obraz toho, kde ty peníze kam tečou a kde jsou. A to, že je musíme neustále takto hm, popotahovat, to je opravdu směšné. Pan Bokovič na minutu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 je eh, řádný postup. Platí to pro soukromé firmy, platí to pro akciové společnosti a platí to také pro instituce eh, kdy takový přeskum provádějí volení zástupci občanů. A my tady zkoumáme tady udělení absolutoria společného podniku Artemis, institutu EIT, kde můžeme konstatovat, že v roce 2013 došlo k určitým zlepšením, že doporučení byla vzata v úvahu a že eh, se řídili příslušnými pokyny. Problematická je situace s radou. Rada stále si nepřeje být institucí, která skládá své účty Evropskému parlamentu. A z toho vyplývá doporučení zpravodaje neudělit absolutorium aby se vyvolalo odpovědné postup budoucnu. Přecházíme k postupu Catch the Eye, spontánní řečník. Pan Marias jako jediný se přihlásil, máte tedy slovo. Děkuji, pane předsedo. Abychom měli zajištěnou transparentnost a důvěru v demokratické postupy, tak 3, 16, 3, 17 a 3, 18, tedy články smlouvy, umožňují nechat eh, jakoukoliv rozpočtovou položku mimo eh, eh, kontrolu. Rada si myslí, že je státem ve státě, odmítá se podrobit jakékoliv kontrole ze strany parlamentu. I účetnictví rady musí být prověřeno, podobně jako je to u všech dalších evropských institucí. Je potřeba, aby byla poskytnuta písemná odpověď eh, ohledně úvěru, který byl eh, eh, přijmout, aby eh, mohla být zakoupena budova rezidence v Bruselu. A je potřeba něco takového zajistit také v budoucnosti. Ty dokumenty musí být dány k dispozici. Pan komisař, děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji. Jak víte, hovořím zde jménem eh, mé milé kolegyně paní komisařky Georgievy. A z této pozice bych rád opět poděkoval za tu možnost, že se mohu účastnit této společné debaty týkající se eh, absolutorii společných podniků Artemis, EIT a ENIAC a vítám absolutorium pro EIT a rovněž proto, že eh, Agentura EIT se opravdu významně zlepšila jak v zavádění kontrolních mechanismů, eh, tak i v ostatních eh, aspektech a komise ji bude nadále podporovat v jejich snahách zabývat se obavami Evropského parlamentu. Děkuji. Aveți cuvântul. Domnule Cernețchi, Pan Čarnecký. E, Děkuji velice, pane předsedo, pane komisaři, vážení zhromáždění. Hovořím zde v takovém významném okamžiku, ale e, to je významný okamžik mého života, zmíním se o tom později. Já se, vážení zhromáždění, chci vyjádřit k tomu, co jsem si zde vyslechl. Ano, je to pravda ta žlutá karta, kterou jsme institutu EIT ukázali, funguje. Je dobře, že jsme je takto varovali, protože se ukazuje, že opravdu věci se zlepšit dají, ten institut je schopen fungovat lépe. No a ten pokrok nastal právě mezi jinými proto, že jsme je přinutili, aby se chovali efektivněji, aby hospodařili lépe. Není rada. Ano, je to pravda. V skutku před půl rokem jsme se nacházeli v situaci, kdy jsme varovali i radu, stejně žlutá karta, ale jak se v Polsku říká, můžete do stěny, do zdí narážet hlavou, ale neprorazíte. Naše slova se liší, naše politické názory se liší, ale v jednom se shodneme Není to přijatelné. Zejména, že už se to odehrává pátým rokem. Pan poslanec Soltež hovoří, eh, naši daňoví poplatníci čekají něco eh, více. Ano, má pravdu. Rovněž paní kolegyně Gresla, když to nazvala skandálem, přesně uhodila hřebiček na hlavičku. Rada nemá právo se takto chovat. A samozřejmě má pravdu i pan poslanec Arnott, když eh, hovoří o tom, že je to nekonečný příběh. Tedy eh, krátce, stručně musíme prokázat odhodlání. Je to otázka E, ctí. Je to otázka určitého respektu vůči Evropskému parlamentu, který zde musí být prokázan. Nesmíme se vzdát a musíme využít všech prostředků, které máme k dispozici, abychom donutili radu k tomu, aby s námi začala vést partnerský dialog. Nic více si nepřejeme. Děkuji všem za pozornost a nyní se vracím k tomu výjimečnému okamžiku, protože jsem se právě před vteřinou dozvěděl, že můj syn se po druhé ve svém životě stal poslancem v polské sněmovně. Nemohu tajit svou radost. Blahopřeji vám, říká předseda. Eh, dezbaterea comună je închisă, votarea... Společná rozprava tímto končí. Hlasování o této zprávě bude zítra. Eh, ask you for a blue card to elaborate on the subject. But in any case, uh, congratulations. V každém případě vám chci ještě jednou poblahopřát a nyní přistupujeme k